Kolegové, jste připraveni? Bene, buongiorno a tutti. Dobré ráno. Pustíme se do toho. Dnešní den bude dlouhý. Prosím, aby se všichni posadili a pustíme se do našeho pořadu jednání. Pokud jsou, nejsou žádné námitky proti programu, považujeme ji za schválený. Z technických důvodů není možné zajistit tlumočení do všech jazyků našeho výboru. Chybí nám finština, litevština a slovinština. Dnešní jednání Eh, je webstreamovaná a asi nás bude sledovat hodně lidí. Bod 3. Eh, schválení zápisů ze schůzí z 11. října, 5. a 6. listopadu a 26. listopadu 2012. Milí kolegové, Nyní se pustíme do hlasování o reformě společné zemědělské politiky. Jak víte, dostali jsme téměř 8 tisíc pozměňovacích návrhů. Naši zpravodajové pracovali ze všech sil eh, se stínovými zpravodaji a snažili se nalézt eh, kompromisy k těm nejdůležitějším tématům. Než se eh, do toho pustíme, dovolte pár úvodních poznámek. Platí to pro přímé platby, ale platí to i pro všechny čtyři témata, o kterých budeme hlasovat. Milí kolegové, nebudeme hlasovat o zprávách pro první čtení, ale o návrzích vyjednávacího mandátu na základě článku 70 odstavec 2 a 70a jednacího řádu parlamentu. Naším cílem je hlasovat o tomto vyjednávacím mandátu na plenárce v březnu 2013. Mandát bude spočívat v pozměňovacích návrzích k návrhům komise. Jak všichni víte, finanční příděl definovaný v legislativních návrzích je pouze informativní. To znamená, že ten mandát může být definitivně stanoven teprve, až bude dosaženo dohody o návrhu víceletého finančního rámce. Postup podle článku 70 nám umožňuje jednat o reformě společné zemědělské politiky, i když ještě nemáme ten víceletý finanční rámec. Náš výbor si zachovává plnou kontrolu nad těmito tématy a svůj provizorní postoj může zaujmout již nyní, i když ještě neznáme přesnou částku, která bude vyčleněna na společnou zemědělskou politiku. Nicméně doufáme, že jednání s radou budeme moci zahájit okamžitě po eh, hlasování na plenárce, to by tedy mělo být v březnu. Připomínám, že vzhledem k vysokému počtu pozměňovacích návrhů není vždy možné zajistit stoprocentní konzistenci textu jenom s tím hlasovacím seznamem. V případě, že by po hlasování v textu vznikly nějaké rozpory, sekretariát přistoupí k úpravám, především u bodů odůvodnění, které pochopitelně musí odpovídat obsahu článku. Pokud by vznikly nějaké pochyby, následovalo by doplňkové hlasování, tak abychom zajistili maximální úroveň demokracie všechny, a to chci zdůraznit všechny, eh, kompromisy budou předmětem elektronického hlasování. A také hned první hlasování bude elektronické. Je to hlasování o návrhu Reimerse a také to eh, hlasování o stropech cappingu bude také elektronické. Jinak budeme hlasovat s vyžením ruky, aby to bylo rychlejší. Takže, milí kolegové, chtěl bych vám všem říci, že nebudu přijímat pozměňovací návrhy na poslední chvíli. U ústních pozměňovacích návrhů by skutečně vznikl velký problém s lhůtami. A po tomto upřesnění eh, se do toho pustíme. Čekají nás dva dlouhé dny. Prosím, abyste všichni byli nápomocni v naší práci. A teď ještě, než začneme hlasovat a než provedeme zkoušku elektronických karet, se obrátím na Luize a zeptám se, zda chce říci pár slov. Muito obrigado, Děkuji, pane předsedo. Nebudu ztrátet příliš mnoho času, protože před námi je velký kus práce, ale chtěl bych pouze dříve, než přistoupíme k hlasování nezávislého výsledku, bych chtěl již nyní poděko- chtěl poděkovat za spolupráci všem kolegům, jejich asistentům, sekretariátu výboru AGRI, sekretariátům politických hlupin a rovněž tematickému oddělení. Pouze tak, že jsme dokázali skutečně velice dobře propojeně spolupracovat, bylo možné dostat se až k tomuto okamžiku a proto, pane předsedo, nezávisle na tom, jak dopadne hlasování, chtěl bych jste vyjádřit, že jsem opravdu vděčný za tuto spolupráci. Josebové. Ano, já jenom jsem chtěl vystoupit k tomu článku 70. Já s tím mám problém, s porozuměním. Všichni víme, že to je novinka, bylo to eh, schváleno v listopadu. A tento nový postup ve mně trochu vyvolává otazníky, pokud jde o schvalování textu na plenárce. Ten článek 70 definuje rámec jednání s komisí eh, s při trialogu. S tím nemám problém, ale problém mám s tím, že dnes budeme hlasovat. Dobře, ten náš text předáme konferenci předsedů, dobře, a hlasování na plenárce bude vlastně o pozměňovacích návrzích, které budou moci frakce předkládat jako alternativu k návrhu komise, pokud jsem ta pravidla pochopil. A to vyvolává otázku, protože nebudeme mít rozpravu o celém našem textu, abychom ho mohli třeba upravit, vylepšit na plenárce a vlastně budeme mít ten text, který, byl dnes, který bude dnes schválen, bude téměř eh, definitivní, ale že by se na plenárce nějak pozměnil pozměňovacími návrhy frakcí. A já tady mám trochu problém s tím demokratickým postupem, protože plenárka vlastně nebude moci vést věcnou rozpravu k textu. To je tedy takový můj otazník a proto pokud nedostaneme nějaké podrobnější vysvětlení, tak já budu hlasovat proti tomuto návrhu. Eh, eh, tak já bych chtěl především vás uklidnit. Na plenárce bude rozprava, eh, která proběhne zcela řádně, takže není třeba nějak pochybovat kvůli článku 70. Tak já myslím, že bychom se už do toho měli rychle pustit a začneme nejprve zkouškou elektronického hlasování. Takže zkoušíme hlasování. Kdo je pro, pro výbor zemědělství? To bude předmětem hlasování. Kdo je pro náš výbor? Tak, vidím, že tady máme velkou většinu. Skupina SD tam máte jeden hlas navíc, můžete to prosím ověřit? Tak další hlasování, zkušební, ještě jednou, kdo je pro náš výbor. Okay. It's okay. Bene, adesso siamo a posto. Non cambiate. Tak, teď je to v pořádku, tak prosím nic už neměňte. A pustíme se do toho. Máme tady pozměňovací návrh Reimers. To bude elektronické hlasování. Kdo je pro? Je to návrh 111. Takže hlasování je ukončeno. Zamítnuto. 11 pro, 32 proti. A teď pokračujeme dál. Kompromisy. Kompromis A. Kdo je pro? Elektronicky hlasujeme. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Přijato. Kompromis B. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis C. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Všichni hlasovali schváleno. Kompromis CA. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis D. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. schváleno. Teď u eh, toho greeningu kompromis E, možnost 1, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 22 k 21. F, kompromis F. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis G. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Proseguiamo. Prose... Tak budeme pokračovat. A teď budeme hlasovat s dvižením ruky. 325 pro. 325 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 326, 327 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 328 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 332 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 343 333, pardon, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 343 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 345 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď osmička kokobu pro, proti, zdrželi se, Omlouvám se, musíme to ověřit. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 8 výboru pro rozpočtovou kontrolu elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování zamítnuto. Článek 2. 356. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Devítka Kokobu pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 3. Pětka Regi pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka Deve pro, proti, Ověříme to. Hlasujeme o návrhu čtyři výboru pro rozvoj. zhajvy hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Článek 4. 358 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 359 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 360 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 361 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 362 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 363 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 364 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 365 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 366 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 367 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 368 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 369 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 371 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 envy pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 372 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 373 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 374 pro, proti, zdrželi se, Musíme to ověřit. 374. Dante zahajuje hlasování. Vede votato tutti sul 370. Hlasovali všichni. Dante 374 ano, takže končím hlasování. Schváleno. 378, stála Dantan, kdo je pro, proti? Zdrželi se. Promiňte, budeme to muset ověřit. 378 Dantán a další zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to jedním hlasem. 384. Pomocí signálu rukou zamítnu to. 383 dot pro proti zdrželi se. to. 386 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 387 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 388 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 381 Nikolson pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 382 Hoisling pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 380 Nikulesku pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Envy 11 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kont 11 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 389 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 390 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 391 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 394 ne, říká pan předseda, opravuje se. 408 Hoisling, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní nv 14, 409, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 410, Ferreira a další, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 411, Jegle pro, proti, zdrželi se, schváleno. 412 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní přecházíme k 455 hoisling, kde je pro, proti, zamítnuto. 456 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Promiňte, ještě jednou, omlouvá se pan předseda. 456 bylo schváleno, 459 pro, pro de, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 460 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 zpravodaje pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 461 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 463 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 464 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 465 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 446 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 469 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřista sedmdesát pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 471 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 473 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 474 pro, proti, proti. Ověříme to. 474 elektronicky ověřujeme. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 475, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 476 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 477 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 478 Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pana zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 481 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 482 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV17, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 484 pro, proti. Budeme to muset ověřit. 484 Hoisling. Elektronicky ověřujeme. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. A to velmi jednoznačně. 485 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 486 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. NV17 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 489 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 25 na zpravodaje, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní se dostáváme k číslu 493, kde pro? Ne, opravuje se pan předseda. Promiňte, okamžik. Musíme se na to v klidu podívat. A jsme tedy u Lebrun 496 pro proti, zdrželi se. Zamítnuto. 497, ne, říká pan předseda. Ano, 497. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 499 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 500 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Přejete si to elektronicky ověřit? Číslo 500? Já mám pocit, že ta většina byla veliká. Ale dobrá, zahajuji hlasování. Je to číslo 500. Končím hlasování. Zamítnuto. Až jdeme dál, až jsme u čísla 502. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 503 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 504 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 505 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 508 článek 7, kde pro, proti zdrželi se, zamítnuto. 513, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 516 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 525, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 527 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 526 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 528 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 529 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 530 Promiňte, pomáhá se 531 pro, proti, 531. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 533 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 534 pro, proti, zdrželi se. Schváleno, řekl bych, ale budeme to muset ověřit. Elektronicky ověřujeme 534. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Je to zamítnuto. 535, článek 8, kde pro, proti, drželi se zamítnuto. 536 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. 2295, Gabriel, kde pro, proti. Zdrželi se. Já bych řekl, že to je přijato. Omluvte nebudeme to muset ověřit. Ověřujeme 2295, Gabriel Nikulesku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Není to schváleno, je to zamítnuto. 28. Prosím o signál rukou, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní přecházíme, děláme velký skok a jsme u návrhu číslo 685, je to článek 10. Prosím o znamení rukou. Pro. 685. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 686 pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto. 687 pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto. 688 pro. Proti Respinto a pari, eh? Sì. To dá? Takže pokračujeme dále. Článek 11. Capping. Pozor. Zahajujeme. Kdo je pro článek 700? Blok A. Hlasujeme celý blok. Blok A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A není blok B. Blok B, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Blok C, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Blok D, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní blok E, kdo je pro? Jde proti? Zdržel se? Zamítnuto. Chcete si to ověřit u bloku E? Tak ověřujeme blok E. Blok E. Končím hlasování a je to zamítnuto. A nyní blok F. Kdo je pro blok F? Kdo je proti? Já bych řekl zamítnuto. Blok G. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Blok H. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Blok I. Tady budeme hlasovat odděleně. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 754. Kdo je pro? Takže 37. Nyní hlasujeme 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní pokračujeme blok J. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? kde problok je Můžeme hlasovat? Blok je pět pozměňovacích návrhů. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní jednotlivé články 769, kdo je pro, pro 769, kdo je pro, proti, musíme si to ověřit, u 769, zahajuji hlasování, 769, končím u 769, zamítnuto, 767 Rodust, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, i tady je to obtížné. Takže ověřujeme 7, 6, 7, zahají hlasování. Končím hlasování. 7, 6, 7. Zamítnuto. A nyní hlasujeme 38. Zahajuji, hlas, zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zpravodaj je 38. Schváleno. 774 Heisling, kdo je pro? 774, kdo je proti? Zamítnuto. 776 Skota a další, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 775, kdo je pro? Kdo je proti? Řekl bych schváleno, ale ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 777 Le Jarik, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 779 Kestinger, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Já bych řekl schváleno. 779 Kestinger, ověřujeme to. Hlasování bylo zahájeno. Končím hlasování. Zamítnuto. 780 Ferreira. Kde pro, kde proti, držel se zamítnuto. 789, 782, kde pro, kde proti, zdržel se, já bych řekl zamítnuto. Sedm, osm, čtyři. Kde pro? Kde proti? Zdržel se zamítnuto. jedna, Kde pro? Kde proti? Zdržel se zamítnuto. dva, Kde pro? Kde proti? Zdržel se zamítnuto. 793, kde proti, zdržel se, ověřujeme. Zahajuji hlasování 793. 793. Končí hlasování 793. I zde rovnost hlasu zamítnuto. 789, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 794, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 801, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Tak ověřujeme 801 Gabriel, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 796. Kde pro? 796. Kde proti? Schváleno. 797. Pan předseda se omlouvá. 803. Lion. Kdo je pro? 803. Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 804. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. A nyní uděláme krásný skok. 870. Kde pro? 870. McGuinness. Kde pro? 870. Kde pro? Kde proti? Já bych řekl schváleno. 869. Dota. kde pro? kde proti? Zdržel se? Ověřujeme to. Takže ověřujeme 869 Danta. Končím hlasování. Zamítnuto. 44. Kdo je pro? Zvedněte ruce. Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 871. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto, ale ověříme to. 871 Gabriel. Hlasovali jste všichni? Končím. Zamítnuto. 872. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Článek 16. 2297. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Není to tak? 2297 ověřujeme elektronicky. 2297 zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Zamítnuto. 873, kdo je pro? 873, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Článek 17. 874. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 875. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 876. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Další krásný skok, kolegové. Výborně. Jde, jde, pokud to jde moc rychle, tak mi to řekněte. A, a nyní jsme u pozměnce návrhu 1214 Nicholson. A je to 1215 ve skutečnosti. Ano, přesně tak. Fajmon. 1215, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 1219 12, McGinnis, kdo je pro? Schváleno. Rozpočtová kontrola 17. Kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 12.17. Nicholson. Kde pro, kde proti, zamítnuto. 12.18. Kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 12.20. Kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 12.21. Kde pro, kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 12.23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno, bych řekl. Ověřujeme to. 12.23 Delange. 12.23. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 12.24. Kdo je pro? 12.24, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 12.25, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 12.26, 27, kdo je pro, proti, zamítnuto. 12.28 Lulin, kdo je pro, kdo, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, já bych řekl schváleno. Ne? Tak to zkusíme. Ověřujeme 1228 Luling. Hlasovali všichni. 1228. Končím hlasování. Zamítnuto. 1229 Smith. Kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 1230. 1230. Kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 1231. 1231. Kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 12.32, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 12.33, kde pro, proti, zdržel se, já bych řekl schváleno. 12.33 ověřujeme elektronicky zahajuji hlasování. 12.33 hlasovali všichni. Schváleno. 12.34. Smith, kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. 12.38. McGinnis, kdo je pro? 12.38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Já bych řekl schváleno. 12.39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Já bych řekl zamítnuto, ale můžeme to ověřit. 12.39 Gabriel, ověřujeme. 12.39 hlasovali všichni. Končíme hlasování 12.39. Zamítnuto. 62. Kde pro? Kde proti? Držel se schváleno. 63. Kde pro? Proti? Držel schváleno. 12.42. Kde pro? Proti? Držel se zamítnuto. A nyní další krásný skok. Díky vám. Výborně. Jste připraveni? Ty stránky se mohou lišit. Je to článek 1863 Nicholson. Kde pro? Kde proti? Já bych řekl zamítnuto. Dále 1865 Jardes a další. 1865. Kde proti, zdržel se, já bych řekl zamítnuto. Ověřujeme 1865. elektronické ověřujeme návrh JARDS a další. Končím hlasování. Pozor, spáleno. Výborně, Jar. 1867, kde pro. 1867, kde proti, zdržel se, zamítnuto. 1868, 1868 odpadá. Dále článek 34, 1869, kdo je pro? Kdo je proti? Já bych řekl zamítnuto. 1871 Nikolson, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 1872, kde je pro? kde je proti? Střelce se, zamítnuto. 1874, kdo je pro? 1874, kdo je pro? Zdržel se, zamítnuto. 1875, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 1876, kdo je pro? Proti, zamítnuto. 1877, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto bych řekl. Ověříme to. 1877 Delta ověřujeme elektronicky. 1877. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní 1878 Andrieu. Kde pro 1878? Kde proti? Já bych řekl zamítnuto. NV29. NV29, kdo je pro? Kde proti? Zdržel se zamítnuto. 1879. Kde pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 1880. Kde pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 1881. Kde pro? Tak, chvilku. 1882. 1882. 1832, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1885 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1886 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 887 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1889 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tak ověříme to. 1888 ověřujeme. Si, andava fatto un check. Chiuso. Končím hlasování. Zamítnuto. 1889 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1890 Tarabela pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1891 pro, proti, já si myslím zamítnuto, 1892 pro, proti ti, zdrželi se zamítnuto, 1893 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. mv 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1894 pro, proti, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1895 pro, takže ověřujeme 1894. Dorfman, zahajuje hlasování. 1894. tak zamítnuto. 1895. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1890. Tak článek 35, 1898 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1900 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Omlouvám se, ověříme to. Hlasování o návrhu 1900. Všichni hlasovali. Zamítnuto. 1901 byla pro, proti. Ověříme to. 1901. Všichni hlasovali, končíme, zamítnuto. 1903 Majer. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další skok. Karona. 20.03 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20.04 pro, proti, zdrželi se, zam, schváleno. 20.05 ne, zamítnuto, omlouvá se předseda. 20.05 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20.06 stejná většina pro, proti, zamítnuto. 20.07 všichni proti, tak. 20.08 Článek 38. Tak ještě moment. Dvacet devět. Pro. Dvacet Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dvacet Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. 2011 Dorfman a další, ověříme. Všichni hlasovali. 2011. Ano, ah, facciamo un altro salto. Tak další skok uděláme. 2055 Dantan. 2055. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 2056 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno? Ověříme to? Tak ověříme. 2056 Dantan. Všichni hlasovali. Zamítnuto. 2053 Tarabela pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2010 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2058 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2059 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2060 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2061 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2062 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2063 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2064 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2065 pro, proti, tak to ověříme. 2065 Silvestris a další zahajuje hlasování. Zamítnuto. 2066 pro. Dvacet šedesát šest Katarína Nevedalová proti, zamítnuto. 20. NV 32. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2068 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2069 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2070 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95, zpravodaj pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20, 70, tak moment. 20, 73 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 96 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 2074 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2075 Danten pro, proti, ověříme, nebo zamítnuto. Tak ověříme. 2075 Danten. Zamítnuto. 2076 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2077 pro, proti, zamítnuto. 2078 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2079 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pardon, schváleno. 2080 Alvéš pro, proti, zamítnuto. 2082 pro, proti, zamítnuto, ověříme to, 2082 elektronicky, zahají hlasování. 2082 Garcia Perez a další hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 2083. 2083. Pro, proti. Zamítnuto. 2084 pro, 2084 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 39, 2085 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2086 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme? 2086 ověřujeme. 2086 ověřujeme. Hlasovali všichni. Schváleno. 2096 Tak 2094. Pro? Pro? Proti? 2094 ověříme elektronicky. 2094 Nicholson. Všichni hlasovali. Zamítnuto. 2096 Danten. Pro. 2096. Proti. zdrže- se. Schváleno. 2097 Smith. Pro. Proti. Schváleno? Ano. 20. Takže malý skok. 21, 26 Smith. Pro. 21, 26. Pro. Proti. Zamítnuto. Ověříme to. 21, 26, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Je approvato, quindi. Schváleno. Mám pocit, že to nějak nefunguje. 21, 41 pro, 21, 41 Jarik pro, proti, zamítnuto. 99 pro, 99 proti, zamítnuto. 21, 44 Kalinovský pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Budeme to muset ověřit. 21, 44 Kalinovský zahajují. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 21.45 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 21.48. Chcete to ověřit? Dobrá. 21.45 Nicholson. Ověřujeme. 21.45. Hlasovali všichni? 21 k 21, zamítnuto. Příště bude smít větší štěstí. 21.48 doc. 21.48 proti. Nejdříve pro, proti. Zamknuto. 21.50 pro. Proti. Řekl bych, že to bylo zamítnuto. 100 z pana je. pro, proti, zamítnuto. 21.52 Jarik pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 21.53 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 21.54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 21.55 pro, proti, zdrželi se schváleno. 2156 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 40, 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2158 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21,60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21,61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 21.59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 41, 21.62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21.63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21.64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21.65 Promiňte, říká pan předseda 2166 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21,67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21,68 pro, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21. Chcete to ověřit? Ne, takže 21,69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21,70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21,71 delania pro, proti, zamítnuto. 21,73 Tremosa pro, proti, zamítnuto. 21,72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne, to, to nebylo přípustné. 21, 77, 100, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21, 78, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21, 79, Hojsling, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. nv 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21,80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 21,82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 21,83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 21,85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 21,86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 21,88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2187 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní opět velký skok. A jsme u článku u pozměňovacího návrhu 2276 pro proti schváleno. Ještě jednou číslo, pane předsedo. 2276. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 2277 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Ne. Máme, ověříme, dobrá, budeme ověřovat. 22,77 Majer, zahajuji hlasování. Takže to bylo schváleno. A to jasnou většinou. 22,78 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 10, Regi 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2279 Majer pro, proti, zdrželi se, schváleno. 2280 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 2281 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ne. Moment. 2284 Majer pro, proti, drželi se, schváleno. 2285 De Castro pro, proti, drželi se. Děkuji, bylo to schváleno. Ověřit? Dobrá, ověříme. Děkuji. Tedy pro, proti, zřeli se, zamítnuto, to je DB6. Ne. Jsme u 108 pana zpravodavě pro proti, Zdrželi se. Řekl bych, že to bylo zamítnuto. A nyní body odůvodnění. A je jich hodně, takže si uděláme přestávku. 112 McGuinness pro. 112. Bod odůvodnění 112 McGuinness pro, proti. Schváleno. Ne. Bod odůvodnění 112. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto jedním hlasem. 113 pro, proti, zdrželi se schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se schváleno. Budget 1 ne. Kont 1 pro, proti, schváleno. 9 1 pro, promiňte, říká pan předseda. Měli bychom ověřit kont 1. Recycle 1A new. Nové uvolní ustavení 1. Uno. Prověříme kont 1. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kont 1 se bude ověřovat elektronicky. Kont 1. Bychom měli jistotu. Elektronicky ověřujeme kont 1. Stále ještě kont 1. Prosím, hlasujte. Nehlasujete? Prosím, hlasujte. Hlasovali všichni? Eh, skutečně každý? Dobrá, schváleno. 9.1. Pro. Proti. Kdo je proti 9.1? Já mám pocit, že to bylo zamítnuto. Takže kont 2. Pro. Proti. Zdrželi se. Řekl bych, že to bylo schváleno. Takže ověříme kont 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasovali všichni. Zamítnuto. Dále 117. Kádenbach pro. 117. Nikdo nehlasuje? Odpadá, pokud se přijme DV1. Musíme o tom hlasovat? Ano, potvrzuje se mi to tady. 117 hlasujeme. Kdo je pro 117. DB1 bylo zamítnuto, takže musíme hlasovat o, 170, o 117. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kont 3. Pro proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 100, 127. Pozor, 127 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zpravodaj jedna, kde pro? Proti. Já bych řekla, že to bylo schváleno. A nyní se dostáváme k sto šedesát pět Marinesku pro sto šedesát pět pro proti schváleno sto šedesát sedm tabáči pro sto šedesát proti, zdrželi se, schváleno. Šestka zpravodaje pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Budeme muset opět přeskočit. 270, kdo je pro? 270 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto. Kont 7 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto. Dvěstě sedmdesát devět no, Hojsling pro proti zdrželi se. Zamítnuto. 312. Paula Alves pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 313 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 314 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 311 nebo 315, říká pan předseda, 315 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. čtyři Stevenson pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozor, ještě poslední dvě hlasování k návrhu rozhodnutí o objednacím mandátu mezi institucionálním, kde pro, proti. Dobrá, budeme hlasovat elektronicky, zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Máme tady z EPP o jednoho navíc. Hlasovali všichni. Schváleno. A pak ještě rozhodnutí eh, o vyjednávajícím týmu, tedy předseda, zpravodaj a stínový zpravodajové, zahajuji. Prosím, hlasujte elektronicky, kdo je pro, proti. Schváleno. Velkou většinou. Děkuji. První krok již máme za sebou. 15 minuti di Máme 15-minutovou přestávku. Iniziamo. Bene. Dobrá. Takže opět zahájíme. Poděkujeme zpravodajům a stínovým zpravodajům. Udělali jsme první významný krok a budeme pokračovat. Dokon, končíme eh, tedy rozvoj venkova dnes dopoledne a dnes odpoledne budeme hlasovat jednotná společnou organizaci trhu. A financování SZP bude zítra dopoledne. Takže pokračujeme podle stejných pravidel, jak jsme zahájili. Máme hlasovací seznam kde je 37 kompromisních pozměňovacích návrhů, které budou hlasovány blokově. Takže ještě jednou, Luisi, přeješ si promluvit? Nikoli. Takže zahajujeme. Zahajujeme hlasování. Jste všichni připraveni? Zajeme Elektronicky pozměňovací návrh 74 Reimers. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, zpravodaj elektronicky. Ne, zvednutím ruky, kdo je pro. Jde proti? Zdržel se? Schváleno. Hlasujeme jedenáctku výboru Regi. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. dvanáct Regi. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. třináct Regi. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. čtrnáct Regi. Pro? kdo se zdržel. Tak se to ověříme. Elektronicky ověřujeme pozměnce návrh 14 výboru Regi. Zahaju hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Pozor, máme tu dva hlasy navíc. Kdo může, kdo nesmí hlasovat. Máme tu dva hlasy navíc. Takže pokračujeme. 209 Donta, kde je pro? Kde je proti? Zdržel se, schváleno. Sedmička zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. 15. regi, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 211. Alveš, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 212. je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 213. je pro? 215. Pan předseda se omlouvá. Kde pro? proti, zdržel se, já bych řekl zamítnuto, 216, 218, 218, Takže 218 sarbu, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 219 Dantan, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 220. 220, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 221, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 222, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 223, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 224, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 225, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 226, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 227, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 228, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 229, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověřujeme 229. Ověřujeme 229, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kolegové, máme jeden hlas navíc. Jeden poslanec navíc hlasuje. Prosím. Pane předsedo, to není uspokojivé. Příležitostně máme elektronické hlasování a hlasuje e, příliš mnoho lidí a potom hlasujeme zvednutím ruky a těch hlasuje zase moc, takže měli bychom to teď jednou provždy vyřešit. Budeme postupovat pomaleji. Budeme hlasovat nyní 231, 231 a Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 232. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Čtyřka kont. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 233. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. Šestnáct eh, výboru Regi, šestnáct Regi. Takže 239 Lavia. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 240. Kdo je pro? proti, zdržel se. Já bych řekl schváleno, ale uvěříme si to radši. O Sanchez Schmidt 240, hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni. 240. Je to schváleno. 241. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 245, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 242, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Chcete si ověřit 242? Dobrá, ověřujeme elektronicky. Zahajuji hlasování 242. Končím hlasování 242. A je to schváleno. Dobrá. A nyní 248 Gabriel. Kdo je pro? 248. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 249. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 250. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 252. Kde pro? Kde proti? Zdržel se zamítnuto. 254. Kde pro? Kde proti? Zdržel se zamítnuto. 255. Kde pro? Kde proti? Zdržel se zamítnuto. 256. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Zamítnuto. Chcete se ověřit? 256 Skota a další. Kdo je pro? 256. Hlas, hlasujeme elektronicky, končím hlasování. A je to zamítnuto. 257. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Já bych řekl, že i to je zamítnuto. 258, kde je pro? Kde je proti? Zvedne, zvedněte ruce. 259, kde je pro? Kde je proti? Zdržel se, zamítnuto. 260, kde je pro? Kde je proti? Zdržel se, schváleno. 261, kdo je pro? Kde je proti? zdržel se, zamítnuto. 262, kdo je pro? 262, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 263, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 264, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 265, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 267. Kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 268, kde pro, kde proti, zdržel se. Není to patrné. Ověřujeme 268 elektronicky zahájí hlasování. Končím hlasování, schváleno. Článek 3. Regi 17, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 269, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 270, kdo je pro, proti, zdržel se, za, za, schváleno. 273 patron Neveš, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 274. Tarabela, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, schváleno. 275. Rubik, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 276, kdo je pro? Kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 278, kdo je pro? proti, držel se, zamítnuto. 278, kde pro, proti, schváleno. 8 zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. A nyní kompromisní návrhy. Kompromis 1. Elektronicky zahajuje hlasování. Končím hlasování. Kompromis 1. Schválen. A nyní kompromis 2. Stále elektronicky u kompromisních návrhů. Kdo je pro? Elektronicky hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. nyní NV32. Všichni elektronicky. Tady to není třeba. Takže NV32, kdo je pro? NV32, kdo je pro? Kdo je pro NV32, kdo je proti? Zdržel se. Ověřujeme u NV32. Zahaju hlasování. Ověřujeme NV32. Hlasovali všichni. Schváleno NV32. Nefungovalo to. Takže zkusíme to opět. Opět hlasujeme NV32. Zahajuji hlasování pozměnce návrh výboru NV32. Hlasovali všichni. Dobrá. A je to schváleno. A nyní hlasujeme šestka DV. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A elektronicky kompromis 3. Zahajuji hlasování u kompromisu 3. Hlasovali všichni. Schváleno. A nyní elektronicky kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis 4. Schváleno. A nyní 484, Danielis. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Ověřujeme 484 Danelis. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. není NV35, kdo je pro? NV35, kdo je pro? Kdo je pro? Článek 9. Dobrá. Kdo je proti? Zamítnuto. Tak ověřujeme. Ověřujeme NV35, článek k článku 9 ověřujeme. Končíme hlasování. Zamítnuto. A nyní 561 Kadenbach. Kdo je pro? Ne proti. Zdržel se? Zamítnuto. 562 Smith, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. NV36, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 563 Kadenbach, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 564, kdo je pro, proti, Zdržel se zamítnuto. 566 Smith, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Ověřujeme, ověřujeme elektronicky 566. Hlasujte, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, 5, 6, končím hlasování. Zamítnuto. NV37, kde pro? Kde proti? Zamítnuto. 569, Ferm a další. Pro, proti? Zdržel se, zamítnuto. 570, Fajmon. Kde pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 571, kdo je pro, kdo je proti, držel se zamítnuto. 572 liarik, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 574 dota, kde pro, kde pro, proti, zdržel se. Musíme to ještě ověřit. Děláme kontrolu u 574 Delta. Končíme. Zamítnuto. 575 Smith, kdo je pro? Proti, držel se, zamítnuto. 576, kdo je pro? 576, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 577 Gutierrez a další, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 578, kdo je pro? Třicet čtyři regi. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. pět regi. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Tady jich je mnoho pro. Třicet pět regi. Ověřujeme elektronicky za hlasování. Ah, sì, sì, sì, sì. Ok, sì, sì, sì. direi che è approvato. Myslím, že schváleno. Pět Jarek, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 584 Sikiersky pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 zpravodaj pro, proti, zdrželi se, schváleno. 585 Fajmon pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 Regi pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 Envy pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 Kont pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 588 Sarbu pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 Regi pro, 38 Regi proti, zdrželi se, zamítnuto. 589 Kadenbach pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 40 envy pro, proti, zdrželi se zamítnuto. nula pro, proti, zamítnuto. devět ne, dva pro, proti, zdrželi se zamítnuto. tři pro, proti, zdrželi se, schváleno, ale ještě to ověříme. 593 Dorfman. Zahajuji hlasování. 593. Všichni hlasovali. Zamítnuto. 594 Smith pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 595 Dorfman pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 596 pro, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 11, 605 Fajmon pro. Pro. Proti. Schváleno. 606 pro. Proti. Zamítnuto. 607 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 609 Nikolson pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6.12 pro, 612, proti, schváleno. 614, Gutierrez pro, proti, zdrželi se, schváleno. 617 pro, 6 16, 616. Šestset osmnáct. Majer pro, proti, zdrželi se, schváleno. 618, dobře, takže 618 ověřujeme elektronicky, 618 Majer. Všichni hlasovali. Zamítnuto. 619 Nikolson pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 621 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 625 pro, proti, drželi se zamítnuto, 629 pro, proti, schváleno, 632 Gladfelder pro, proti, zdrželi se zamítnuto, článek 13, 633 Majer pro, proti, zdrželi se, schváleno. 634 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 636 Scott a další pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 637 pro, pro 638 Gutierrez a další pro, proti, zdrželi se schváleno. 11 kont pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme? Dobře, ověřujeme hlasování o 11 výboru kont. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5 hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování o kompromisu 5. Končím hlasování. Schváleno. Elektronicky hlasujeme o kompromisu 6. Zahajuji hlasování. Kompromis 6. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno. Takže uděláme skok ke kompromisu 7. Zahajuji hlasování o kompromisu 7. Všichni hlasovali. Všichni hlasovali? Ještě nám jeden chybí. Prosím, podívejte se, jestli vám svítí světýlko. Tak, už je to v pořádku. Schváleno. Další skok, kolegové. Kompromis 8. Hlasujeme elektronicky o článku, eh, kompromisu 8. Všichni hlasovali. Kompromis 8. Drtivá většina pro. A teď hlasujeme o nv 59. Je to článek 19 nv 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 907 Smith pro, 907 Smith pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 908 Lavia pro, proti, zdrželi se, schváleno. 909 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 910 Liarik pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 911 Skota a další pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 912 Danten pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Elektronicky hlasujeme o kompromisu 9. Zahajuji hlasování o kompromisu 9. Všichni hlasovali. Končím hlasování schváleno. Další skok, kompromis 10. Zahajuji hlasování o kompromisu 10. Končím hlasování. Schváleno. Další skok Článek 21 a 1083 Kadenbach. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Deset osmdesát čtyři Šaldemoze pro, proti, zamítnuto. Teď budeme hlasovat en bloc. Kompromis 11 elektronicky. Zahajuji hlasování 11 až 15. Končím hlasování. Schváleno. Jediný hlas proti. Andreju 1089 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Děláme další skok. Kompromis 16 Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Všichni odhlasovali? Dobře. Schváleno drtivou většinou. Teď článek 29, blockvote, možnost B elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujeme unblock o variantě B. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. Takže budeme hlasovat unblock o variantě A. Zase elektronicky varianta A. Hlasujte. Varianta A. Končím hlasování. Zamítnuto. 100 pagine. Non sono passati i due blocchi, quindi dobbiamo votare i singoli emendamenti. Takže budeme muset hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Je to pouze, jsou to pouze čtyři stránky. Takže začneme. Takže jsme kdo je pro, proti? zdržel se, zamítnuto. 12,90 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 12,91 jegle pro, proti, zdrželi se. Řekl bych, že je to schváleno, takže to raději ověříme. 12,91 jegle ověřujeme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 1292 smys. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 1293 Delange. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Nebo budeme to muset ověřit. Tedy 1293, prosím rukou, nebo chcete radit elektronicky? Prosím, hlasujte, Luíš. Hlasovali všichni. Je to 1293. Schváleno. 1294 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 51 regi. Chvilku. Počkejte, je to sedmička deve pro, tedy ještě jednou sedm deve pro, proti zdrželi se, zamítnuto. 12,97 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. 12,98 pro, proti zdrželi se, schváleno. 12,99 ne, říká pan předseda. Přejete si to ověřit? 1298 Gestinger, dobrá, takže zahajuji. 1298, ověřujeme. Hotovo. Schváleno. 13.05 Fajmon pro, proti, zamítnuto. 13.06 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13.07 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13.08 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13.09 pro, pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. 13.10 Reimers pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 13.11 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 13.13 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 13.12 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 13.14 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 96 NV pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 13.15 Hargin pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 13.16 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 13.17 pro. Proti. Zamítnuto. 13. 18 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Přejete si to ověřit? 13, 18, dobrá, ověřujeme. Ověřujeme návrh 13, 18, DES. Končím hlasování. Schváleno. 13, 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyřicet dva zpravodaje pro, čtyřicet dva proti, zamítnuto. dvacet čtyři rohde pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. 13.25 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 13.26 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 13.27 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 13.28 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 13.29 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 13.30 Smith pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Třináct třicet jedna pro, pro třináct třicet jedna pro, proti, drželi se, schváleno. A pak se dostáváme Chvilku strpení. 13, 37, Tarabela, kdo je pro? Pro, proti, zamítnuto. 13.38 Gádenbach pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A nyní Přejete si to ověřit? 13.37 si přejete ověřit dobrá, takže ověřujeme 13.38 Kádenbach. Zahajuji 13.38. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní se dostáváme k číslu 13.40 Smith. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ne? Nevím, 13, 40 smys, Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A nyní výbor NV 98. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 13.41 Reimers pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ne? Dobrá, ověříme. 13.41 Reimers, ověřujeme, zahajují. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to schváleno. 13.42. Ne, Omlouvá se pan předseda 1344 Kádenbach pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ještě jednou. Kádenbach 1344 pro, proti, zamítnuto. A nyní kompromisy. 19. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. Takže postupujeme dál. Kompromis číslo 20. Zahajuji hlasování elektronicky, prosím. Kompromis 20. Hlasovali všichni? Dobrá, končím hlasování. Kompromis 20 byl přijat. A jdeme dál. A budeme hlasovat en bloc. Kompromis 21, 22, 34 a tak dále. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Dobrá, tímto hlasování končím. Bylo to schváleno. Facciamo un po' di salti, eh? Tak je, opět eh, budeme poněkud přeskakovat. A jsme o článku 34, 1460 jsme pro, proti. Zamítnuto. Musíme hlasovat o všech? Zase, že ano. Takže 1461 Kádenbach pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1462 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1463 smys pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 48 je pro, proti, zdrželi se schváleno. 1464 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1465 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1466 pro, proti. Ne? 1466 budeme ověřovat, Paulsen. Ověřujeme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Jdeme dál. 14, 67 rodust pro, proti. 40. Zamítnuto. 1468 Fajmon pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 1469 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 1470 pro. Omlouvám se. 1471 říká vám předseda. Pro, proti, zdrželi se, zamítnu to. 1472 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtrnáct 73 pro, proti, zamítnuto. 1474 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1475 pro, proti, zdrželi se schváleno. 1476 pro, promiňte, 1477 říká vám předseda. Budeme to ověřovat. 1477 budeme ověřovat. Hlasovali všichni? 1477. Končím hlasování a bylo to schváleno. Čtrnáct osmdesát jedna Kádenbach pro proti zamítnuto. 1482 Rodust pro proti zdrželi se, zamítnuto. 1483 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1484 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 23. Budeme hlasovat elektronicky o kompromisu 23. Končím hlasování. Schváleno. A nyní se dostáváme k DV8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. DV9? Ne. Ne, je to DV9, ano, říká pan předseda. Tedy pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní elektronické hlasování o kompromisu číslo 24. Hlasovali všichni? Prosím, hlasujte řádně a správně. Kompromis byl přijat. Kompromis 25. Elektronické hlasování zahajuji Hlasovali všichni? Končím hlasování. Kompromis byl přijat. Kompromis 26. Zahajuji hlasování elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to schváleno. A nyní ještě několik hlasování. 59 pana zpravodaje, kde je pro? Proti zdrželi se. Schváleno. 16, 16, Dorfman, první část pro. Prosím, zdvihněte ruku proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis prosím elektronicky, je to kompromis 27, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Článek 41, 16, 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Šedesát sedm Majer pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní 16, 68 Paulsen pro, proti, schváleno. Článek 42, 1670 pro, proti, zdrželi se schváleno. 1671 Gutierrez pro, proti, zamítnuto. Šestnáct sedmdesát dva pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ne, budeme to muset ověřit. 1672 ověřujeme. Votate, votate. 1672 facciamo un... Prosím, hlasujte. 1672. Elektronicky ověřujeme. 1672 Sikierský. Hlasovali všichni? Zamítnuto. A nyní zvednutím ruky 1673. 1673 Prendergast. Kde pro, kde proti? Schváleno. 1674 Kadenbach. Kdo je pro? Kde proti? Já bych řekl zamítnuto. 124 NV. 64 regi. Kdo je pro? Jde proti? Zamítnuto. 123 envy. Kdo pro? Kdo proti? Zdržel se? Schváleno. Článek 44 DV10. Kdo pro? Kdo proti? Schváleno. 1677. Kdo pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 1677, Gutierrez Prieto, kde pro? Proti? Zdržel se schválno. 11 KDV, kde pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 1678, kde pro? Je proti? Zdržel se zamítnuto. 1679 Karona, kde pro? Tak nikoli. 1680. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověřujem, ověříme si to 1680. Alabarta další. Dobrá, hlasovali všichni. Podíváme se, zda to bylo schváleno či zamítnuto. A je to zamítnuto. 1681 Nicholson. Kde pro? Kde proti? Zdržel se schváleno. 1683 Gutierrez a další. Kde pro? kde proti? Zdržel se zamítnuto. A nyní kompromisy opět elektronicky. Zahajuji hlasování u kompromisu 28. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to schváleno velkou většinou. A nyní hlasujeme článek 49, 17, 26 Gutierrez. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Sedmnáct dvacet sedm Tarabela. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 17.28 Jegle, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ještě si to ověříme. 1728 Jegle. 1728. Řekl bych, že je to schváleno. Sedmnáct dvacet devět. Skota další. Kdo je pro? Zdržel se zamítnuto. Sedmnáct třicet. Kadenbach. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 17.31, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. 17.32, Jár, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Sedmnáct třicet tři blokově. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schválenou. 17.42 Fajmon, kde pro, proti, zamítnuto. A nyní Gabriel 17.43, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. 17.44 Tarabela, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 17.45, kdo je pro, kde proti, zdržel se, schváleno. 1746 Majer, je pro, je proti, zdržel se, schváleno. 1748 Jara další, je pro, proti, zdržel se, já bych řekl zamítnuto. 1750 Fajmon, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 1750 1. Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Sedmnáct padesát pět Fajmon, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 1756. Stále Fajmon, kdo je pro? Proti? Zdržel, zamítnuto. 1757 Kestinger a další. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 1758 Feynman, kdo je pro? Kdo je 1758, kdo je proti? Zdržel se. Není to patrné, ověříme to. Byly tam hlasy proti. 1758 Feynman. Dobrá. Asi je to schváleno. Končím hlasování. Ano, je to schváleno. Sedmnáct šedesát Fajmon. Kde pro? Sedmnáct šedesát. Sedmnáct šedesát. Kde proti? Schváleno. Stejná většina. Sedmnáct šedesát jedna. 1761, Feynman, kde pro, proti, tentokrát zamítnuto. 1762, Kestinger, kde pro, kde proti, schváleno. 1763, Smith. Ověříme si to ještě? Tak ještě ověření 1762 Kestinger. Zahajuje hlasování. je to schváleno. 1763 Smith, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 1764 Poulsen, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 1765 Kestinger, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno také. 1767 Fajmon, kdo je pro, kdo je proti? Schváleno. 1768 Majer. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Schváleno. 1770 a dal, GTS a další, kdo je pro. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Chcete si to ověřit? Ověřujeme 1770 elektronicky. Hlasovali všichni. Je to zamítnuto. 1775 Fajmon. Kdo je pro 1775 Fajmon zvedne ruku, proti zdrželi se, zamítnuto. 1776, kdo je pro, proti, zamítnuto. 1777, kdo je pro, proti, zamítnuto. 1778, Majer, kde pro, proti, schváleno. A není 130 Envy, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 1779 Gabriel, kde pro, proti, držel se, schváleno. 1781 Dante, kdo je pro, proti, držel se. Já bych řekl ano, ale ověřujeme 1781 Dante. jsou všichni. Končíme hlasování. Schváleno. 1783 doc. Kde pro? 1783. Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 1784 Feynman. Kde? Nikoli. 1786 Dančela. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Zamítnuto. 1787. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Schváleno. 1788, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 1789, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 1791, Paulsen, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 1792, Gabriel, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 1793, Majer, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 1794 Kadek jde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Andiamo. Takže uděláme elektronické hlasování u bloku. Kompromis 29 až 30. Zahajuji hlasování. Hlasujeme blokově. Je to všechno dohromady a zahajuji hlasování. 61 a 63 blokově. Článek 61 a 63, všechno dohromady. Končím hlasování. Velká většina. A nyní DV12. Takže zvednutím ruky DV12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 9.13. Zvednutím ruky. 9.13. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se. Schváleno. A nyní elektronicky kompromisní návrh 31 k článku 64. Končím hlasování. Dobrá. Je to schváleno. Elektronicky kompromisní návrh 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. A nyní hlasujeme 1963 Gabriel. Kde pro? Kde proti? Kde proti? Zdržel se? Ověřujeme to. 1963 Gabriel. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A nyní článek 66, zhodnotím ruky 1989 a 1990. Kdo je pro? Kdo je proti? Já bych to schváleno. A nyní článek 67, 1999, patron Neveš. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Schváleno. Dva tisíce. Kdo je Skota další? Kdo je pro? Kdo proti? Zdržel se? Zamítnuto. 2001. Alabart. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 2002, Tremosa, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 2003, Lavia, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 2004, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dále 2005, kde, pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. 2006, kde pro, proti, držel se, zamítnuto. Kont 19, kde je pro, proti, držel se, schváleno. 2007, kde je pro, proti, držel se, zamítnuto. Dvacet 2009, kadek, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 2010 Kostinger, kde pro? Proti? Kde proti? Nemůžeš být proti, je to tvůj pozměňovací návrh. Takže znova hlasování. 2010 Kestinger, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Uvěříme to. 2010. Myslím, že to byla velká většina, ale ještě to věříme. Končím hlasování. Schváleno. 2012 Dorfman pro. 2018 Kadenbach pro. Pro. Proti. Zamítnuto. 2019 Gutierrez pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 2021 pro. 21 pro. Proti. Zamítnuto. 2022 Majer pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 zpravodaje pro, proti, ověříme to. 70 zpravodaje. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 2023 Baradinka. proti, proti, zamítnuto. 20 kont pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20, 24 jagle pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20, 25 čaldemos pro, pro, proti, zamítnuto. 20, 26 Andreju pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2027 patronové pro, proti, zdrželi se, schváleno. 2028 Kedembach pro, proti, zamítnuto. 2029 pro, proti, zamítnuto. Sedm, 75 regi. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 2030 Gutierrez pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 2031 Kadenbach pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 2032 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 2033 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 2034 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2035 pro, proti, zamítnuto. Článek 82 2036 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77, ne. 2037 Dorfman pro, proti, Takže ověříme hlasování 2036 Sikiersky. Zahajuji hlasování. 2036. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. Dvacet čtyřicet jedna Majer pro. Dvacet čtyřicet jedna pro. Proti. Zamítnuto. 78 regi pro, proti, zdrželi se, schváleno. 2042 Fajmon pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2043 Gutierrez pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2044 Andrej pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2045 Erans pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2046 Barandika, ne, tak 2047 Jegle pro, proti, zdrželi se, schváleno. 2052 Andrejů pro, 2052 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 2053 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 2056 pro, proti, zdrželi se schváleno. 2057 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 2058 Sikiersky pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 2059 Majer pro, proti, zdrželi se schváleno. 2060 ne, tak 21 kont pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme to. 21 kont. Zamítnuto, měli jste pravdu. 2062 Polsen pro. 2062 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. Dvacet šedesát šest barandika pro, dvacet šedesát šest proti, zamítnuto. sedm pro, sedm pro, proti, Zamítnuto. 2069 pro, proti, schváleno. 2070 pro, proti, schváleno. 2071 pro, proti, 2072 Nicholson pro, proti, zamítnuto. 2076 Francisco pro, proti, zamítnuto. S vyžením ruky 139 Envy pro, 139 Envy proti, schváleno. Tak to ověříme. 139 envy. Všichni hlasovali. Schváleno. 2077 Kadenbach pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2081 Harkin pro, proti, proti, zdrželi se, schváleno. 2084 Papastamkos pro, proti, zdrželi se, schváleno. 2085 Alabar pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sto čtyřicet envy pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 2088 Dorfman pro, proti, zdrželi se schváleno. 2090 Rodust pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2091 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete to ověřit? 2091 Barandika. Zahajuji hlasování o 2091. Končím hlasování. Dvacet devadesát tři. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2095 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2094 Alveš pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2096 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2098, 2098 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvacet jedna nula šest Reimers. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2107. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne? 2107 pro, proti, schváleno. 2108 pro, pro, pro, proti, schváleno. 2108 ověřujeme návrh Gulár. Měla jsem pocit, že schváleno, ale uvidíme. Tak je to zamítnuto. 21.09. Pro, proti, zamítnuto. 21.11. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21.12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21.13. Tak ne. Takže skok 21.22 Danten pro, 21.22 pro, proti, zamítnuto. 145 envy pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď jsme u bodu odůvodnění. Jedna DV pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedna kont pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. jedna regi pro, pro, proti, zamítnuto. 82 Kadenbach pro, proti, zamítnuto. 83 Lavie a další pro, proti, schváleno. Tak ale ověříme to. 83 a Silvestris. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Zamítnuto. 2 NV pro. 2 NV pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 3 envy. Pro, pro, proti, zamítnuto. A jsme u 80 9 pro, proti, promiňte, 96. Zamítnuto. 98 pro, proti, schváleno. 99 Majer pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní se dostáváme k 105C. Pro. Proti. Zamítnuto. A přeskakujeme. Až jsme u čísla 4 regi, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 NV pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5 Regi pro, proti, zdrželi se, schváleno. A není okamžik, musím se na to nejprve podívat. Kompromisy tady nejsou. Prosím o chvilku strpení, musíme to ověřit, jsme téměř u konce. Sí. Sì, sì. sí, Sì, sì, sì, sì. 174 174, kdo je pro? 174. Zamítnuto. Dvě deve pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sto osmdesát čtyři, Prendegast pro, proti, zamítnuto. 187 Barandika zamítnuto. 190 pro, je pro, 190 Barandika proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 regi pro, proti, zdrželi se, schváleno. 196 Westlund a další pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 202 pro, proti, budeme muset ověřit. 202 elektronicky ověřujeme. Paulsen. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 10 regi. Kdo je pro? Proti? Budeme to muset ověřit. 10 regi elektronicky ověřujeme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A nyní obě dvě poslední hlasování, závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování a hlasujeme o návrhu pro mandát pro meziinstitucionální vyjednávání. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo to velkou většinou přijato. A nyní poslední hlasování. Jde o vyjednávající tým, stejně tak jako o přímých plateb. To bude zpravodaj, stínový stojedové a předseda. Tímto zahajuji hlasování, končím hlasování. 36 hlasů máme pro. Tímto jsme tedy uzavřeli tuto část hlasování. Blahopřeji našemu panu zpravodajovi Kapulaš Santošovi a všem stínovým zpravodajům. Dnes odpoledne budeme dále hlasovat. Budeme hlasovat o společné organizaci trhu a to v 15.00. Máme tady vystoupení polského kolegy. Mám otázku. Bylo by možné posunout hlasování, které bylo plánováno na zítra, na dnešek? Nebylo by možné to přesunout na dnešek? Zdá se, že máme dost času, abychom to dokončili. Eh, quarto dossier sul finanziamento PAC, relatore Giovanni Lavia, la faremo... Co se týče našeho čtvrtého tématu, to je zpráva pana Giovanni Lavia a o té budeme hlasovat zítra. Tak to bylo naplánováno. Dnes hlasujeme pouze o zprávě Michela Dantána dnes odpoledne. Slovo má Giovanni Lavia. Pokud bude Giovanni Lavia souhlasit. Paulo, já si myslím, že to není problém. Hm, hlavně to není nic, eh, o čem by měl rozhodovat pan zpravodaj. Chtěli bychom tedy vědět, zda jsou všichni ochotni dokončit to hlasování dnes, eh, již z důvodu toho, že budou pravděpodobně velmi udavení. Mně osobně je to jedno, ale kolegové předseda, prosím vás o chvilku pozornosti hlasování o zprávě pana Dantána, pokud proběhne hladce, stejně tak jako naše dnešní dopolední hlasování. V tom případě navrhuji, abychom dnes k večeru eh, ještě skutečně hlasovali o zprávě o financování řízení a monitorování SZP. Pokud ovšem dojde k nějakým obtížím, tak bychom hlasovali až zítra. Má proti tomu někdo něco? Dobrá, takže vám přeji dobrou chuť a ve tři hodiny budeme pokračovat.